Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder. Takže znovu eh, zahajuji naši schůzi. Zápis eh, včerejšího zasedání a tam přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky nebo připomínky? Není tomu tak? Tím je zápis schválen.